efektivní. Chceme říci, že my nejsme proti novým technologiím a proti inovacím, my je podporujeme. Celá naše země je podporuje a také jsme v tom dost úspěšní, co se týče třeba využívání obnovitelných zdrojů energie. Na druhé straně ale musíme eh, upozornit na využívání přírodních zdrojů na udržitelné obhospodařování krajiny. Musíme dbát o to, aby lesy, rašelniště a další, taková, takové ty přirozené, přirozená úložiště uhlíků eh, byly dobře obhospodařovány. Také to souvisí i s dobrým hospodařením s biomasou. Je třeba na jedné straně chránit živočichy a rostliny a na druhé straně také vytvářet pracovní příležitosti. Abychom toho dosáhli, potřebujeme také vysoce eh, vyškolené odborníky. My máme v Polsku speciální postgraduální programy pro takové odborníky, například eh, ve Varšavě eh, na Vysoké škole pro lesnictví. Já jako zástupce mm, Polské parlamentní strany Právo a spravedlnost bych chtěl ještě zdůraznit, že naše politická strana je otevřená vůči mezinárodní spolupráci a překládáme velký význam hospodářskému rozvoji zemí. Nicméně tento rozvoj e, musí zároveň chránit e, přírodní i kulturní dědictví. Takovým hlavním poselstvím této konference je něco podobného, co vlastně vyjádřil pan Kačinský ve svém dopise. Naším eh, cílem je znovu otevřít eh, jednání o eh, k tom klimatickém palíčku. Je to velice důležité pro Evropskou unii, pro celou řadu členských států, a jménem naší politické strany mohu říci, že eh, budeme tedy s velkým zaujetím usilovat o splnění těchto cílů. Děkuji. Kteristika. Děkuji vám moc krát. Již jsme získali určitý přehled o právním základě k tomuto tématu. Jsou zde ty tři hlavní úmluvy. OSN, které jsou velmi důležité, ale které eh, musí být ještě obohaceny o další eh, prvky. Děkuji politické skupině EK, EKR za eh, přijetí, ale chtěl bych také říci, že je tato možnost rovněž ze strany jiných organizací, jako jsou územní celky, zástupci podnikatelské sféry, zemědělství a také ekonomické nadace. Eh, mnozí vědci a také nositelé Nobelové ceny eh, jako Antonovský jsou eh, rovněž zastoupeni z této sféry. Dále také Vysoká škola se Toruně je zde zastoupena. Je to tedy vyrovnaný vývoj na globální úrovni. Nyní budeme hovořit o regionálním vývoji eh, a to znamená tedy o Evropě, Evropské unii a to s ohledem na tu skutečnost, že se to netýká jenom Evropské unie, ale také Běloruska, Ukrajiny a také eh, Ruska. Pan Bonk má slovo. Podstavy právné zrównoważonego Základem udržitelného rozvoje je tedy právě příklad Evropské unie. A uslyšíme něco o aktivitách na lokální úrovni. Prosím, pane poslanče, máte slovo na 15 minut. Děkuji, panu Vlaščakovi, že dodržel svůj časový limit. Dámy a pánové, pane předsedo, chtěl bych pouze krátce eh, naskicovat Eh, základy na evropské úrovni a jednotlivá opatření. Ještě než však budeme hovořit o legislativních otázkách, musíme přemýšlet také o tom, jaké problémy se kladou na úrovni Evropské unie v souvislosti s udržitelným rozvojem. Dle mého názoru je nejdůležitější to, že základní konstatace a e, údržba flory a fauny e, jsou důležité. Dále emise CO2 musí být redukovány. E, dále je nutné chránit středozemní moře a také snižovat nezaměstnanost na venkově s ohledem na demografický vývoj. Já bych chtěl nejdříve se zmínit o tom, jak to vypadá v Evropské unii s ohledem na udržitelný rozvoj v Evropské unii vždy hovoříme o udržitelném rozvoji a když to činíme, tak bychom měli také eh, spíše vycházet z mezinárodní úrovně a z úmluv OSN boje proti dezertifikaci. jak v afrických státech, tak i v jiných státech světa. Klimatická úmluva z roku 1992 byla přijata jako první a na základě Kyotského protokolu, který byl ještě přidán v roce 2007, promiňte, v roce 1997 a dále úmluvy z Rio de Janeiro jsou základem. Evropská unie se dívá na problémy eh, spojené s udržitelným rozvojem a chce realizovat uvedené úmluvy. Jsou zde eh, důležité dokumenty, jako například úmluva o ochraně eh, přírody Natura 2000, eh, která vychází ze směrnice z 90. let a dále z klimatického a energetického balíčku, který je výsledkem jednání o kjótském protokolu. Zde se hovoří o redukci eh, emisí CO2 a cíli této redukce pro EU. Klimatický a energetický balíček má především za cíl spojit mnohé státy, které eh, které eh, počítají eh, emise CO2 dle Kyotského protokolu. Některé státy eh, však si prosadily určité výjimky. Jaké výsledky tedy vyplývají z jednotlivých právních aktů EU? Chtěl bych začít Evropskou Evropskou úmluvou o ochraně krajiny, která byla přijata ve Florenci v roce 2000. Jde o udržitelný vývoj a také realizaci této úmluvy v Evropě za dodržení jednotlivých podmínek pro ochranu životního prostředí a společnosti. Životní prostředí je velmi důležité pro kulturu a pro eh, lidské soužití. Právě proto je možné vycházet z toho, že může vytvářet eh, i eh, pracovní příležitosti. Jak je možné v rámci této úmluvy pochopit to, jak krajina může být chráněna, tedy jak je možné chránit floru a faunu. A také energii. Jak to vypadá tedy v krajině? Zde máme dvě směrnice, které vycházejí z Natury 2000. V roce 2009 to byla dále směrnice o ochraně životního prostředí z roku 2002 je zde další směrnice. Evropská úmluva o ochraně krajiny a také směrnice Natura 2000 se zabývá tím, že ekonomická činnost se musí zapojit také do ochrany krajiny v tom smyslu, že je nutné chránit zvířata a rostliny a jejich jednotlivé odrůdy. I to patří také k otázce územního plánování a e, ochraně e, krajiny. E, dochází tedy k využívání větru v takových oblastech, jako jsou rašeliniště. A zde máme 300 eh, tun na hektar. Eh, existuje také specifická flora a fauna. No, toto je opět předmětem směrnice ochrany eh, ptactva. A také Natura 2000 zahrnuje úmluvu o ochraně krajiny a e, vyžaduje to také chránit před činností e, lidí. Víme, jak role těchto úmluv e, vypadá. Výsledky této syntézy je to, že se uvolňuje kyslík a narůstá objem biomasy. Jde pouze o to, aby jednotlivá opatření na evropské úrovni byla regulována a jejich dopad na životní prostředí. Člověk by musel mít dojem, že i klimatický balíček by měl být zohledňován a také další úmluvy OSN, které již máme od roku 92. Přemýšlejme však o tom, zda je to vůbec možné. Je možné eh, vše správně zahrnout a zohlednit energetický a klimatický balíček je navrhován jako základ roku 2005 do roku 2020, tak aby skleníkové plyny byly redukovány o 20 V energetické bilanci se má navýšet o 20 používání obnovitelných energií. Realizaci energetického balíčku s ohledem na směrnice bychom chtěli podpořit směrnice ohledně systému ETS a směrnice o e, realizaci využití obnovitelných energií a také směrnice o využití geotermální e, energii. To jsou směrnice, které byly vypracovány, ale pro politiku se počítá pouze růst a nové technologie, ale jde také o energii Eh, geotermální, větrnou a další, kde je mm, mm, nutné zaplatit 100 euro na každou eh, tunu. A jednotlivé úmluvy jsou nedodržovány, především co se týče koncentrace CO2 v atmosféře. Je možné dosáhnout dalšího zlepšení také tím, že se CO2 absorbuje a toto není nijak zohledňováno. Proto se chci zeptat, zda absorbování CO2 živým prostředím, jako jsou lesy a krajina, nemělo by právě to to být eh, tou přirozenou činností vyplývající z energetického balíčku. Tyto zdroje jsou však eh, ekonomickou činností eh, snižovány a degradovány, což také znamená, že se zhoršila kvalita vody. Právě tu floru a faunu bychom chtěli chránit, kterou nalézáme v lesních oblastech. A 300 tun CO2 na eh, tunu eh, na hektar by měly být eh, absorbovány. To by byl veliký příspěvek a je to důležité také pro výrobu energií. Dále obnova půd. I toto by byl pozitivní výsledek. Pozitivně by se to projevilo také v úrovni eh, výroby biomasy. Les přispívá k udržitelnému rozvoji a to především na venkově. To znamená, že potřebujeme dobře vzdělané správce a manažery, kteří to dokáží realizovat. Především mám na mysli podmínky a cíle Natury 2000. Výroba a produktivita mohou být navyšovány a zároveň je možné zlepšit kvalitu vody. Na polském venkově se velmi mnohé očekávalo od nastíněných eh, perspektiv. Máme na venkově mnohé rodinné podniky a to znamená veliký potenciál eh, lidských zdrojů. Jak to tedy vypadá ohledně skleníkových plynů a v koncentraci CO2. I tam je možné přispět tím, že se obhospodařují půdy, lesy, rašiliniště. Zde mohou vznikat nové pracovní příležitosti a snižuje se tím nezaměstnanost. Také ekologické zdroje můžeme chránit a udržovat. Proto je nutné zmínit také hospodaření s lesy a dřevem. Na venkově tím eh, také snižujeme demografické problémy. Lidé zůstávají na venkově, protože tam nalézají práci. V mnohých eh, ekonomických eh, řetězích se nový balíček, který bude platit od roku 2013, rovněž reflektuje, ale nedostatečně reflektuje také situaci na venkově. Polská vláda eh, bude muset znovu vyjednávat o tomto balíčku, to eh, eh, sdělíme zcela jasně. Součástí těchto nových jednání je také otázka CO2. Nové ekologické technologie musí být vyvinuty a to tak, aby se zlepšila i kvalita vody a vzduchu, stejně jako ochrana biodiverzity právě tak je možné eh, navýšit počet pracovních přitostí. Polsko zde může ukázat mnohé dobré výsledky a má eh, dobře vzdělané eh, osoby, které studovaly, které byly graduovány ve Varšavě na Vysoké ekonomické škole a také jinde. Dámy a pánové, Není možné, aby když dnes se snažíme o dobré výsledky a máme navíc příslušné umluvy OSN, tak nemůžeme akceptovat, aby celá společnost a právě na venkově myšlenku udržitelného rozvoje nemohla využívat. A těmto skupinám musíme pomoci. Srdečně děkuji panu Děkuji, pane poslanče. Chtěl bych vám poděkovat, říká pan předseda, že jste dodržel časový limit a nyní máme tedy určitý přehled o tom, jak vypadá legislativa mezinárodní úrovni a jak to vypadá na evropské eh, úrovni i na lokální úrovni. Zrównoważony rozvoj w imię dobra člověka. A zjistili jsme také, co se odehrává na poli podpory udržitelného rozvoje. A teď eh, jsem na řadě já a bude na mě, abych dodržel ten 15-minutový stanovený limit. Budeme hovořit o potenciálu využití CO2 pro podporu biodiverzity v venkovských oblastech Evropy. Eh, Dovolte mi zmínit nejprve fakta. Jednoznačně není pochyb o tom, Takže ještě jednou, dámy a pánové, není pochyb o tom, že koncentrace skleníkových plynů, konkrétně CO2, v atmosféře narůstá. Rovněž se potýkáme s problémem dezertifikace a s problémem nedostatečné kvality vody a vůbec s nedostatkem vody. Další problém je například vymírání druhů. Jedna z možných reakcí z naší strany, totiž ze strany e, člověka, je vypracovávat úmluvy. Například zde máme úmluvu o změně klimatu, rámcovou úmluvu o změně klimatu, eh, úmluvu o biodiverzitě OSN a úmluvu o dezertifikaci. Kromě toho je tu také možná reakce na úrovni evropské, jak už říkal pan Bank. A konkrétně se jedná o energetický a klimatický balíček EU, dále o systém Natura 2000 a Evropskou úmluvu o krajině. Veškeré tyto problémy, když se na ně podíváme společně, jsou vlastně propojené a vracejí se ke konceptu udržitelného rozvoje. V podstatě základní prvek života, uhlík, je však eh, velmi významným společným jmenovatelem všech těchto věcí, které jsem zmínil. A když všechny ty body zohledníme jakožto navýšení koncentrace uhlíku v ovzduší, pak se nejedná o nic jiného, než v podstatě navýšení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, z nichž eh, uhlík jedním je. Dezertifikace a zhoršující se kvalita vody jsou výsledkem degradace půdy. A eh, snižování přítomnosti organického uhlíku v půdě. Ztráta biodiverzity pak může být propojená s odlesňováním, s eh, degradací e, rašelinišť, mokřat a vůbec lesů a degradací diverzity půd, zejména v zemědělských oblastech. Odlesňování pak lze definovat jako navýšení eh, emisí CO2 ve vzduchu. Přirozené lesy, jak už bylo zmíněno, zadržují více než 300 tun uhlíku na hektar. E, Pakliže se ten uhlík naváže na kyslík, bude to znamenat, že vznikne 1100 tun e, CO2 ve vzduchu. Degradace rašelinišť znamená zvýšení emisí CO2 může to znamenat, že do vzduchu udniknou až 10 tisíce tun CO2. Degradace lesů a půd pak e, ve všeobecném slova smyslu může být navázána opět na zvyšující se emise CO2 do vzduchu a snižování obsahu uhlíku v půdě. Dovolte mi několik všeobecných poznámek. Degradace půdy znamená méně pracovních míst ve venkovských oblastech. A to znamená vyšší nezaměstnanost. Česká kabina by se chtěla zeptat, zda nás dobře slyšíte. Máme tady určité technické problémy. Můžete nám prosím pokynout eh, ke kabině číslo 12? Znamená to také vyšší nezaměstnanost a všeobecně e, nezohlednění toho, že uhlík je naprosto zásadním prvkem veškerého tohoto vývoje. A jak zmínil pan Vlašak, udržitelný rozvoj je v podstatě kombinací hospodářského růstu a racionálního využívání přírodních zdrojů. Jaké máme propozice na szczeblu Unii Europejskiej? Natura 2000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 these two contacts from me and Leopold. Any question? Thank you very much. Thank you very much. I suppose that will be necessary to meet each other in the, our biological station in Tucson once more. Okay. Yeah? Okay. Szanowni Państwo, czas naszego spotkania dobiega końca. Chciałem serdecznie Państwu podziękować za to spotkanie